mezinárodní úmluvy ratifikované Litvou. Já se domnívám, že Evropský parlament by o tomto tématu měl hovořit a měli bychom zajistit, aby byla dodržována práva menšin. Děkujeme. Tím jsme se dostali na závěr jednominutových projevů a poslední bod na pořadu jednání. je krátké přednesení zprávy pana Baudise o vztazích Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu. Čtyři minuty, pan Baudis. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěl zdůraznit, že tato zpráva je výsledkem velice konstruktivní práce v rámci politických skupin a chtěl bych poděkovat osobně za spolupráci pan Witt, paní Brepels, mhm. eh, Gapel a Jan Maki. Tato zpráva, jak víte, se týká globální strategie ve vztazích mezi Evropskou unii a Radou pro spolupráci v Perském zálivu. Naše práce eh, byla zahájena před několika měsíci a pochopitelně před eh, událostmi, které propukly v arabských zemích které znamenají, že došlo k velkým manifestacím v těchto zemích, eh, které žádají svobodu, dodržování lidských práv, demokracii. Ale původ naší práce byl tedy před zahájením těchto událostí a eh, zpráva i pozměňovací návrhy přijaté ve výboru eh, poukázaly na všechny problémy, které jsou vlastně příčinou této revolty. Eh, odsuzujeme veškerou diskriminaci, eh, která jde proti jednotlivým lidem, proti jejich náboženskému vyznání. Eh, zdůrazněme otázku právo na práci, právo odborářů, právo na slovo, Eh, právo na vyslovení svých vlastních eh, názorů, právo žen, také nezbytné eh, reformy v oblasti soudnictví, dále zrušení trestu smrti, nejrůznějších ostatních trestů a také zlepšení politické situace. V Bahrajnu, když došlo k velkým represím demonstrantů, kdy došlo k vojenskému zásahu ze strany e, sousedních zemí, které jsou také členy GCC. Naši stínové zpravodaji připravili celou řadu ústních pozměňovacích e, otázek, které mají podpořit e, demonstranty, kteří žádají o svobodu. Chceme zdůraznit legitimitu jejich požadavků a odsuzujeme násilnou reakci ze strany bahrajnských úřadů a orgánů a nesouhlasíme s vojenským zásahem ze strany zemí GCC, které vedou k daným represím. Čili jsme velice znepokojeni eh, reakcí moci, násilím a eh, plně podporujeme proces změny směrem k demokracii. Zcela jistě tato zpráva se zabývá také dlouhodobou strategií. Připomíná potenciál našeho možného partnerství v celé řadě oblastí, jinak geopolitické, energetické, v oblasti vědy, vzdělávání a také v oblasti regionální integrace. Z, geop- z geopolitického hlediska pochopitelně Bahrajne eh, je výjimečná situace, dále máme Irán, Irák a tady v podstatě došlo také eh, k vzájemným škodám k zájemným sporům. Eh, musíme udělat vše proto, aby Irán nevyvinul jadernou zbraň. Eh, čtyři země eh, Ligy arabských států zahrávají velice důležitou úlihu, kterou mají prosadit mír a které mají spojit arabské státy. Co se týče energetiky, GCC je prvním dodavatelem Eh, paliv do Evropské unie, čili jsme závislí na těchto zemích, ale rezervy eh, ropy se neustále snižují. Musíme se přeorientovat eh, na jiné energie, na obnovitelnou energii a musíme tedy vycházet z našich zkušeností. Co se týče vzdělávání a vědy, tyto země mají vzdělávání jako prioritu. Co se týče vysokoškolského studia, Eh, chtějí mít eh, univerzity po vzoru USA a Evropská unie bohužel se angažuje příliš pozdě oproti angažovanosti USA. Máme pouze osm studentů z GCC zemí, kteří přišli do Evropské unie, kteří se účastnili eh, projektu Erasmus Mundus. Co se týče regionálního vývoje, GCC se rozvíjí velice pomalu. Evropská unie chce využít svých eh, zkušeností, ale eh, i když máme určité know-how, i když máme zkušenosti, tak eh, v podstatě neustále vyjednáváme dohodu o volném obchodu, která se projednává už 20 let. Děkuji panu Baudisovi. A nyní následuje KHDI. Pan Pascal štáty Perského zálivu predstavujú významný hospodársky potenciál. pane předsedo existují široké možnosti rozšiřování Evropské unie. Rada pro spolupráci v Evropském zálivu má skutečně velký zájem na zlepšení spolupráce a závisí teda na schopnosti eh, komunikovat eh, těmto státům v Perském zálivu Eh, náš zájem. Co se týče mezinárodní bezpečnosti či boje proti terorismu, máme podobné názory. Z toho důvodu by bylo škoda zužovat tento potenciál pouze na obchodní a hospodářskou oblast. Naše současná spolupráce se státy v Ferském zálivu má určité rezervy. Vypracování nové ambicioznější koncepce EU v rámci GCC by znamenalo nejen zlepšení výměny hospodářské spolupráce, ale také lepší partnerství se zeměmi umírněného islámského světa. To by mohl být zajímavý politický bonus při této činnosti. Děkuji eh, panu Paškovi. Pan Segedy. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Rovněž podporuji myšlenku dohody o volném obchodu mezi Radou eh, pro spolupráci v Perském zálivu a Evropskou unii. To by mohlo být eh, dobré i pro Evropskou unii, nejenom kvůli eh, ropě. Je zásadní podporovat užší obchodní vztahy. Potřebujeme nové partnery, nové trhy. kde Evropská unie už hraje důležitou roli, i tam potřebujeme posílit vztahy. Vyjednávání probíhají již 20 let a je potřeba, abychom je eh, dotáhla do úspěšného konce. Eh, je třeba flexibility z obou stran, protože zdá se, že eh, bylo dosaženo patové situace. Aby bylo možné dostat se z této patové situace a, a aby se Evropská unie mohla stát konkurenceschopnou vedle USA a Číny. Potřebujeme v některých hospodářských odvětvích nalézt um, určité mezery na trhu a zvýšit náš podíl na trhu. Děkuji panu Segedy. A nyní paní Basesku. Pane předsedo, chtěl bych také poděkovat panu Baudimu za toto zprávu. Parlament se e, týká, se zabývá také spolupráci Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu. V každém případě je třeba zintenzivní dialog mezi těmito dvěma mezinárodními organizacemi. Myslím si, že těchto šest arabských zemí jasně ukazuje, že jsou schopni eh, tuto transformaci společnosti vzít na svá bedra a zabývat se zlepšenými lidskými právy. Co se týče středomořské eh, oblasti, eh, tak spolupráce mezi Evropskou unii a Radou pro spolupráci v Perském zálivu je dobrá, protože zabránila zvyšování eh, cen na mezinárodní úrovni. 20 let vyjevnávání končí a myslím si, že že eh, výsledkem bude dobrá spolupráce pro obě eh, strany. Pan komisář. Uh, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jsme zde dnes večer, abychom hovořili o zprávě parlamentu o Radě pro spolupráci v Perském zálevu. A chápu, že některé politické skupiny by chtěly odložit uh, tuto diskuzi, protože v současné době arabský svět prochází změnami. Uh, když jste začali vypracovávat tuto zprávu, nikdo nemohl očekávat, eh, jak se svět změní a eh, jakým výzvám bude čelit arabský svět. V souladu s naším přesvědčením, že každá země je jiná, Evropská unie reaguje na různé situace různým způsobem. A včera jste slyšeli Katrin Eštnovou, jak hovořila o e, Líbii, Bahrajnu a dalších arabských zemích. Evropská unie čelí e, celé řadě kritických výzev. Zpráva, o které dnes hovoříme, se soustředí na Radu pro spolupráci v Perském zálivu a na její země. E, některé tyto země také čelí tomu, že jejich občané žádají o změny. Jednotlivé vlády reagují jinak snaží se schvalovat finanční balíčky, které by měly pomoci, pomoci občanům. Některé se snaží o demokratické změny či větší demokratický dialog. Ale byli jsme také svědky násilí. Pokud jde o dnešní téma, týká se to především Bahrajnu. Už se to sledujeme. Eh, Catherine Ashtonová eh, na situaci v Bahrajnu opakovaně poukazovala na násilí na ulicích a na rostoucí eh, napětí mezi sektami. Zároveň vyzvala bezpečnostní síly v zemi, aby dodržovaly lidská práva a základní svobody. Zároveň několikrát vyzývala k dialogu, protože to je jediné možné řešení. To Eh, všechno eh, eh, bylo učiněno prostřednictvím veřejných prohlášení a konzultací s odpovědnými úřady. Otázkou je, kam to všechno povede. Co by Evropská unie měla dělat? jak eh, se dívat na tuto zprávu s ohledem na současné události. Včera Catherine Ashtonová poukázala na to, že, eh, radi, že preferuje zapojení spíše než izolaci. Eh, vaše zpráva volá pro větším zapojení a já souhlasím. Já bych přivítal více možností pro výměnu s lidmi z této oblasti. Nyní je pravá chvíle pro to, aby Evropská unie vyslala jasný signál pro spolupráci se zeměmi Perského zálivu. Zároveň bychom měli být připraveni reagovat pozitivně na jakoukoliv žádost eh, na Evropu, aby usnadnila dialog, který by vedl k reformám. Neměli bychom se odvracet od základních práv a základních svobod ale nesmíme zároveň eh, diktovat náš model demokracie ostatním. Evropa se domnívá, že reforma musí přijít zevnitř a to je pravda také v případě zemí Rady pro spolupráci v Perském zálivu. Já nemohu říkat parlamentu, jak nakládat s touto zprávou, ale já se domnívám, že bychom měli přemýšlet strategicky a proto je dialog a zapojení zásadní. Evropská unie by měla být připravena podporovat reformní proces a dialog v tomto regionu. Jsme připraveni podporovat reformy, jsme eh, připraveni poskytnout naše expertízu při řešení konkrétních otázek. Eh, to ale bude možná pouze ve chvíli, kdy eh, tyto země požádají o naši pomoc. Pokud jde o oblast volného obchodu v oblasti Perského zálivu, eh, já se domnívám, že až budou odpovídající okolnosti na místě, budeme schopni postupovat v posilování eh, nebo eh, v posilování spolupráce eh, s Radou pro spolupráci v Perském zálivu. Nicméně stabilita je základním předpokladem a pro to, aby mohl odpovídajícím způsobem fungovat vzájemný obchod. Děkuji za pozornost a děkuji především zpravodaji panu Baudisovi. Děkujeme panu komisaři. O této zprávě se bude hlasovat zítra v 11.30. Ještě musím říci, že výbor Ekon nám předložil e, opravu chyby, pokud jde o text schválení parlamentem. A tato oprava e, je dostupná na webové stránce Seance on Direct. Zítra 24.